zasedáním a pokud nebudou žádné připomínky k tomuto seznamu, tak budou daná jmenování považována za přijata. Poslední uh, sdělení chtěl bych vás informovat, že předseda spolu s předsedou rady schválí ve středu šest aktů podle běžného legislativního postupu na základě článku